Uh, uh, vážené, vážení přátelé, vážené dámy, vážení pánové, já bych teď velice rád uvedl, uh, že to nebyl můj nápad, že jednání začne již ve 14.30. Vy víte, že mám raději takové delší siesty, i když nepocházím z zemí, jako Itálie nebo Španělsko. A jsem velice rád, že někteří z vás dorazili, protože nás čeká vlastně už druhé setkání s paní komisařkou Mariou Gabriel, protože vlastně to první setkání bylo slyšením. Paní komisařko, vy jste pro nás velice významnou osobou, cítíme se jako výbor spolu zodpovědní za digitální unii, bych tak řekl obecně. I když tedy to tam úplně to není přímo ten digitální jednotný trh. Takže pokud se, na to podívá, pokud se tedy na to podíváme z pohledu portfolia našeho výboru. Čeká nás výměna názorů s paní komisařkou pro digitální ekonomiku a společnost. Budeme hovořit o balíčku pro kybernetickou bezpečnost a také o nové legislativě, která má zaručit volný pohyb jiných než osobních údajů, volný tok jiných než osobních údajů. Také, to, také se budeme hovořit i o pracovním programu komise na rok 2017, protože tam patří třeba i návrhy o e, Evropském kodexu pro elektronickou komunikaci nebo o BEREKu. Takže teď vlastně se nacházíme uprostřed těchto jednání. A já bych rád ještě zdůraznil, že výbor ITRE schválil své zprávy Jednak to byla tady e, zpráva o Evropském kodexu pro elektronické komunikace a ta druhá zpráva o Bereku. Bylo to schváleno minulý týden a velice brzy očekáváme začnou další jednání. Takže jsme už připraveni na trialog o, teleko, o, elektro, o kodexu pro elektronické komunikace a také o Bereku. Dnes bychom se chtěli soustředit zejména na kybernetickou bezpečnost a balíček, který o tom jedná, a také na téma volného toku jiných než osobních údajů, protože vy rovněž odpovídáte za tyto dvě věci. V druhém případě je zde sdílená odpovědnost také našeho výboru s výborem IMCO, protože se samozřejmě jedná i o problémy našich spotřebitelů. Takže, paní komisařko, já vám teď dávám slovo, abyste přednesla svůj úvodní projev. Děkuji, pane předsedo, pane Bozek. Um, um, mm, vážení poslanci, děkuji vám, že jste mě pozvali na tento dialog. Je pro mě velmi důležité s vámi spolupracovat na tom, aby se jednotný digitální trh stal realitou. Je to eh, důležité, ale také mm, představuje veliké uspokojení pro mě, pokud výbor ITRE eh, postupuje rychlým temem v této oblasti. Eh, jednotný digitální trh se narodil v určitém eh, kontextu. Eh, je to jedna z deseti priorit komise, Junckerovy komise. Nyní mám 24 návrhů, z čeho 6 bylo finalizováno, takže ještě 18 zbývá, na kterých musíme společně pracovat, abychom je dokončili do konce příštího roku nebo dříve. Všechny tyto priority byly identifikovány jako priority našimi třemi předsedy. V tomto kontextu eh, chci upozornit na tři události. Jednak eh, summit, který proběhl v Talinu, kde byly hlavy státu před deseti dny. To byl zásadní moment, protože politický signál, který z toho vyšel, je jasný naše ekonomika, naše zaměstnanost, naši občané eh, požadují jednotný digitální trh a to bez dalšího očekávání. To je signál, který byl formálně definován na eh, Evropském summitu, eh, tedy bude formálně definován na Evropském summitu buď příští týden, anebo na mimořádné radě pro telekomunikace 24. října. Jsem eh, s tímto velice eh, potěšena. Využijeme proto tohoto elánu, abychom eh, toto realizovali. Chci mm, se zmínit o třech návrzích nedávno přijatých komisí. Jednak kyberbezpečnost. Podle našich posledních návrhů Mm, to, mm, jak víte, od roku 2013 Evropská unie má strategii kybernetické bezpečnosti. E, počet, komplexita a objem kybernetických ataků a i dopad na ekonomii a e, společnost se e, rozvíjí alarmujícím způsobem. Mm, cílem, které jsme navrhli, které navrhujeme, je přispívat k ochraně občanů, podniku, veřejných institucí proti kybernetickým atakům a hybridním hrozbám. Náš návrh obsahuje více klíčových bodů. Jednak e, nařízení, které obnoví mandát agentury ENISA. E, myšlenka je dát této agentuře skutečnou kapacitu Mm, řešit budoucí výzvy, se kterými jsme konfrontovány. ENISA musí být silnější, efektivnější, aby podpořila implementaci směrnice NIS eh, do eh, roku, eh, z roku 2016. Pak je tady tvorba rámce pro certifikace v oblasti bezpečnosti eh, informačních a eh, komunikačních technologií. Cílem je garantovat, aby produkty a služby v Evropě především eh, šíření internetu věcí, eh, bude odpovídat normám a standardům kybernetické bezpečnosti. Za třetí, koordinace eh, v oblasti velkých kybernetických incidentů, které se týkají více členských států, jsou zásadně důležité. Následně náš palíček předpokládá Eh, pomoc členským státům realizovat směrnici SRI efektivním způsobem. A kromě toho navrhujeme vytvoření evropské sítě eh, kompetenci a výzkumu v oblasti kyberbezpečnosti. Je nutné posilovat technologické kapacity v Evropské unie v oblasti kyberbezpečnosti. Tato opatření mají implikovat všem stranám. Ehm, a já se těším na to, že budu s vámi spolupracovat eh, eh, na legislativních návrzích. Další oblast je eh, volný oběh údajů, dat. Já mm, my, my, my v komisi máme na volný oběh občanů služeb a věcí v Evropské unii. Členské státy již nemohou e, zavazovat podniky a občany, a nebo mm, aby uchovávali eh, údaje na svých územích, kromě jasně definovaných případů. To, eh, předcházky mobility vytváří neefektivitu duplicitu. Naše ekonomika si nemůže dovořit, dovolit duplicitu zdrojů informačních ani eh, mm, mm, se eh, vracet k dematerializovaným informacím. Eh, tato nařízení GDPR předpokládá volný oběh osobních údajů v rámci Unie a náš nový návrh má stanovit stejnou mobilitu údajů eh, pro eh, neosobní data. Návrh je jednoduchý. Zavedeme principy mm, volného oběhu neosobních údajů a disponibilitu údajů pro veřejné orgány a pak bude na veřejné zprávy v členských zemích, aby udělali zbytek. Cíle tohoto návrhu eh, nemohou být plně realizovány jinak než ve spolupráci mezi členskými státy. Z tohoto důvodu eh, je navrhováno zřízení jednotných bodů, kontaktních bodů v každém členském státě pro zajištění eh, plnění povinností neoprávněných lokalizací a um, e, efektivní realizaci nařízení. Je důležité uh, zajistit volný oběh údajů. Uh, například když podniky chtějí změnit poskytovatele služby. Tyto poskytovatele služby musí mít kodexy autoregulace, které tuto změnu poskytovatele usnadní. Další oblast je P2B. Um, ehm, po B2B stále eh, více mluvíme o P2B. Práce komise eh, tady ale nekončí, proto budu mm, prezentovat kroky, které mají eh, zabránit nekalé komerční praxi ve vztazích s podnikům, které podnikují, poskytují služby přes online a provozovatele těchto platform. Je velmi důležité vytvořit podmínky rovné hospodářské soutěže, abychom podpořili malé a střední podniky a e, aby v Evropě existoval zdravý e, sektor elektronického obchodu. Dále se budu věnovat tématu, e, ve kterém komis, výbor ITRE hraje zásadní roli. Dovolte mi, abych pogratulovala zpravodaji paní Pilar de Castillo za e, přípravu její návrhu zprávy a e, také jí chci pogratulovat ke šťastné události v jejím životě. E, investice do vysokorychlostních sítí e, mohou probíhat pouze v, v, v rámci, který bude předvídatelný pro investory. E, vy jste, eh, jsem ráda, že jste schválili většinu návrhů, především co se týče koordinovaného kalendáře a harmonizace eh, na 25 let trvání licenci využívání eh, frekvencí. Tyto mm, podmínky jsou důležité pro mobilní konektivitu. Samozřejmě proběhne středně doba do během Eh, budoucích jednání budu dbát na mm, dodržování tohoto času, který je důležitý pro předvitatelnost investic. Eh, také je nezbytné, aby investoři mohli Eh, aby věděli, zda síť bude nebo nebude regulována. Já jsem ráda, že váš výbor se postavil proti požadavku eh, rozšířit na všechny poskytovatele eh, povinnosti přístupu k vysokorychlostním sítí bez ohledu na jejich sílu na trhu a tedy uvalit symetrické povinnosti. Komise navrhla méně rigidní nařízení eh, pro investiční projekty, které by podpořily eh, zavádění vysokorychlostních sítí. Pokud budou operátoři sdílet eh, náklady, tak budou moci pokrýt geografické zóny hm. toto by nemělo být na úkor konkurence. Eh, musí být eh, existovat příslušné záruky, ale výsledek musí být jasný od začátku. Komise ITRE nesouhlasí, beru na vědomí, s návrhem, eh, podle které regulace by se měla omezit na řešení problému na úrovni konečného uživatele nebo mm, mm, malobchodu. Doufám, že se Eh, shodneme na principu, že regulace musí řešit problémy reálného světa. Konkurence musí být zachována ve prospěch všech, ale také eh, musí mít možnost se rozvíjet, pokud podmínky na trhu nejsou adekvátní. Eh, můžeme ujistit investory, že nákladné investice nebudou předmětem zbytečné Eh, regulace k Bereku, já bych chtěla um, se zmínit o zprávě, za kterou, které chci pogratulovat panu Tošenovskému za jeho eh, práci. Naším, náš cíl je jednoduchý. Pokud chceme přístup založený na um, principu eh, mechanismu efektivní, mechanismus efektivní koordinace je nezbytný. Efektivní řízení je zásadně důležité. Eh, beru na vědomí, že komise nepodporuje transformaci Bereku na eh, plnou evropskou agenturu, která bude mít eh, administrativní redu, ale doufám, že bude možné zefektivnit Berek a, a tak, aby byl méně složitý a byrokratický. Konstatuji, že zpráva Ehm, mm, klade důraz na to, že Berek by měl mít právnickou eh, subjekt, právní subjektivitu, odpovědnost, eh, odpovědnost za posílení eh, role Bereku v oblasti regulace. Mm, co se týče nezávislosti Bereku, mm, která by byla ohrožena právem hlasování komise a radě regulátorů jejich role ve výběru mm, výkonného ředitele. Chci vás ujistit, že komise nemá e, mm, zájem ohrožovat nezávislost BEREK. My jsme připraveni e, spolupracovat jako legislativa pro e, zmírnění těchto obav. Aby verek byl silný, je, všichni regulá, investoři, malí i velcí, musí být, mít e, rovný hlas. Není možné, aby technickou práci řídili největší a nejlépe vybavení regulátoři. Na závěr dovolte, abych poděkovala výboru ITRE, především zpravodaji panu Zoriňovi za jeho práci, co se týče iniciativy, která mi velmi leží na srdci, to je iniciativa Wi-Fi for EU. Také vám chci poděkovat za důležitou práci odvedenou na stanovisku, která se týká geografického blokování paní Kajly. Děkuji smě, paní ředitelce, pan Kra, eh, Krasnodevský, paní Mlinář a eh, autorská práva a i právě si paní Kalas. Děkuji vám za pozornost a nyní m, mm, budu čekat na vaše otázky a doufám, že budu schopna Eh, odpovědět eh, tak, jak eh, očekáváte. Děkujeme, paní komisařko, za váš úvodní proslov a i za diskusi, která, kterou nabízíte. A nyní bych chtěl již požádat zástupce politických frakcí, aby položili dotazy. Takže nejprve za skupinu EPP, pan Bony. Děkuji za slovo, pane předsedo. Paní komisařko, děkujeme za velice jasnou a přehlednou prezentaci toho, jaké máte cíle, respektive jaké máme cíle všichni dohromady. Teď eh, je podzem 2017 a myslím si, že až se zde setkáme za rok, zase na podzim, tak si budeme moci říci, že jsme odvedli velký kus práce na tom, abychom dosáhli jednotného digitálního trhu. Takže já mám několik dotazů. Za prvé, jaké je vaše hodnocení rychlosti práce na Evropském kodexu pro elektronické komunikace, respektive jak rychle si myslíte, že bude probíhat ten trialog, protože je dobré, abychom už měli to konečné rozhodnutí. A co si myslíte o tom, eh, jak se členské státy dohodly o využívání spektra a zprávy spektra. Za druhé se chci zeptat také na otázku kyberbezpečnosti. Jaký máte názor na následující věc? Je podle vás zapotřebí více koordinace a spolupráce také mezi členskými státy v oblasti um, kyberbezpečnosti? Myslíte si, že taková spolupráce je možná? A nebo si myslíte, že to bude trošku jako v situaci když provádíme směrnici NIS, eh, to znamená, v celé řadě zemí jsou spoždění, prodlevy a problémy. A ještě co se týče kyberbezpečnosti, tak se chci zeptat, eh, co si myslíte o tom certifikačním systému, který je velice důležitý, pokud chceme začít s internetem věcí. Ale na druhé straně si musíme uvědomit, že to není možné řešit nějak paušálně. Měli bychom se zamyslet nad tím, jak to provádět v jednotlivých oblastech, v jednotlivých odvětvích. A musíme do toho zapojit rovněž veškeré, veškeré průmyslové obory, aby na tom s námi spolupracovali. A poslední otázka. Ta se týká nového mandátu pro agenturu ENISA. Hovoříme zde o tom, že agentura ENISA má získat nové funkce které se týkají, jak bych tak řekl, civilní kyberbezpečnosti. Ale musíme si uvědomit, že silná spolupráce mezi organizacemi civilní ochrany a třeba, mezi, že, že tyto orgány spolupracují třeba i s NATEM a s dalšími orgány. Takže mě zajímá, zda přemýšlíte o možnosti, aby ENISA se otevřela třeba možnostem nějakých společných školení nebo nějakých společných praktických seminářů, protože by to bylo důležité právě pro e, kyberbezpečnost celkovou. Děkuji nyní za EKR pan Tošenovský. Mm, nebo ne, ještě ne, vlastně ne, ještě i, pardon, pan Tošenovský e, ještě chviličku může počkat a teď pan Brka za SED. Hm, děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych rád zareagoval na to, co říkala paní komisařka Gabriel. Hm, paní komisařka chce hovořit o velice složitém tématu, o velice složitých nových návrzích. Pan Ettinger, co by komisař, nedávno hovořil o tom, že musíme používat eh, zdravý rozum i v těchto věcech, jako je kyberbezpečnost. A myslím si, že se to týká jak pro používání těchto systémů eh, občany nebo podniky. Mm, mělo, mělo by zde být nějaké takové mm, Eh, nějaký rating kvality, jako je třeba v cestovním ruku, třeba, že ten hotel má pět hvězdiček, nebo... takže něco podobného byste mělo být, nebo to tedy alespoň říká pan Ettinger, že mm, subjekt, který třeba zainvestoval do, dobrých, do dobrých bezpečnostních systémů a má různé certifikace, tak by měl mít vyšší rating. A to by pak byl zase signál pro spotřebitele i pro obchodní sféru, Mm, a na druhé straně by potom eh, byly různé ty subjekty, které ne, nenavízejí takové certifikace a takové záruky. V této fázi dochází k velkému vývoji, také je zde určitá nejistota. Firmy vlastně neví, zda mají investovat, eh, nebo jak, jak eh, tedy to má být s těmi investicemi do té bezpečnosti. A ani u těch spotřebitelů se ta situace příliš nezměnila Mm, spotřebitelé, mm, pokud eh, by se měli rozmýšlet třeba, zda si zvolí evropský nebo americký produkt, také si myslím, že to souvisí i s tím volným eh, tokem osobních údajů, nebo jiných než osobních údajů. Pak jsou zde různé nové služby, mm, jak eh, internetové, tak i třeba různé související se, s elektronickou zprávou. Lidé se třeba bojí, že jejich údaje budou ukradnuté, nebo že jejich údaje, které poskytly bance, někdo zneužije. Toto všechno se může stát, nebo se to stalo. Pan Ettinger hovořil právě o všech těchto věcech. Máme zde různé programy, které třeba mohou získat eh, údaje třeba z vašeho telefonu, nebo eh, programy, které mohou mm, získat přístup třeba k různým vašim fotografiím, které máte někde uložené. Může docházet ke zneužití třeba vašich, vaší e-mailové komunikace. Mm, to si myslím, že jsou všechno problémy, s nimiž se musíme vypořádat. Pak je zde ještě otázka NSI, certifikace a záruk. Já si myslím, že pro evropský průmysl to bude velké plus. Ti, kteří budou investovat do této oblasti, tak budou odměněni a odliší se od subjektů, které příliš o tu bez, e, zabezpečení a příliš o tu bezpečnost zatím nedbali. A myslím si, že to je důležité. Můžeme se zamyslet nad tím, jak to bude fungovat. Měl byste být také třeba určitý systém rychlého varování, kdyby došlo k nějakému kyberútoku, protože ty kyberútoky mohou být eh, stále mm, větší, mohou se třeba šířit z jednoho členského státu do druhého. Takže si myslím, že by bylo dobré mít takový systém rychlého varování. A s společné i centrum. Eh, pardon, centrum pro takové, které by to potom eh, nějakým způsobem koordinovalo, tyto hrozby. Také se můžeme mm, podívat na to, co už bylo učiněno v oblasti kyberbezpečnosti. Myslím si, že je to dobré, můžeme vyslat dobrý signál. Máme zde také třeba nové různé antivirové systémy, jako Kaspers. Pak jsou zde opatření, která už jsou dostupná na evropském trhu, která by mohla posílit kyberbezpečnost. Myslím si, že komise by i v tomto ohledu ještě mohla mm, něco učinit. A také vám přeji hodně štěstí. Uh, thank you very much. Děkuji vám mnohokrát za vaše připomínky. A nyní EKR, pan Tošenovský. Děkuji, pane předsedo. Já bych se v prvé řadě chtěl velmi omluvit, že jsem přišel později, ale eh, probíhal docela náročný eh, eh, jednání k stínových zpravodů k energetice, což, jak vy dobře znáte, není, není vůbec, vůbec jednoduché, ale mě kolegové informovali o tom, o čem jste hovořila. Velmi si cením toho, jak přistupujete k celé problematice velmi složitého světa digitálních, eh, digitálních technologií. <clears throat> Můj dotaz je ze zkušeností právě, kdy pro, pro, jsme probírali a připravovali eh, legislativní zprávy k Bereku a k kódu. U Bereku jsem byl zodpovědný jako zpravodaj já a u kódu je eh, kolegyně Pilar de Castillo. A Často jsme právě tam eh, při tom jednání naráželi na dotazy o bezpečnostních atributech. Já bych do těchto agentur, které eh, se tím zabývají, a to je ENISA, svým způsobem i Berek má na to vliv, zařadil i GSA, eh, agenturu, která svou povahou je taky velmi velmi ohroženým prostorem, nebo mohla by být. A myslím si, že zase GSA je možná nejlépe na tom z hlediska eh, bezpečnostních eh, mechanismů, které eh, v této agentuře fungují. Můj dotaz je, jestli by možná nestálo za to začít uvažovat o co nejužší spolupráci právě a provázanosti a, a nějakém velmi jasném systému mezi těmito třemi agenturami. Možná ještě bychom přiřadili někoho dalšího, protože eh, ten svět začínají ovládat informační systémy, dostávají se nám do eh, životně důležitých oblastí, včetně té energetiky, o které jsem hovořil na začátku. A eh, patří všechny tyto systémy k docela Eh, strategickým, eh, strategickým prostorám, které je potřeba bránit a, a zároveň jsou velmi lákavé na, na nějaký zásah. <clears throat> Můj dotaz právě spočívá v tom, jak, jak zajistit možná tu lepší, udělat ten krok dopředu ještě o lepší provázanosti těchto agentur. Eh, nemyslím si nějakým velkým legislativním byrokratickým aktem, ale spíš z logiky věci využití toho, v čem každá ta agentura je výjimečná a je dobrá a e, vlastně těm lidem by dávala větší, větší jistotu, že se nedostanou do problému, ať že přestane fungovat energetika, bankovnictví, e, nebo bude větší ohrožení zneužití evropského navigačního systému. Tolik můj dotaz a přeji vám, ať se vám hodně daří ještě po ten zbytek, protože to tak, jak jste vstoupila v nějakém čase, tak si dovedu představit, že je to velmi náročné právě tyto, tyto systémy dávat jim nový směr a nový nápad. Takže děkuji. Uh, eh, děkuji vám mnohokrát, pane kolego, za vaše připomínky. Uh, well, they were representatives of political groups, so maybe Eh, možná paní komisařka by mohla zareagovat na dotazy z pan Kohlíček. Eh, není na seznamu. Eh, další představitel politických skupin, pan Kohlíček. Madam, madam le commissaire, Paní komisařko, vaše prezentace byla velmi jasná a přesná, já mám jednu jedinou otázku. Svobodný, nebo volný pohyb um, jiných než osobních údajů. To je třeba zajistit, ale jak to sladit s kybernetickou bezpečností? Děkuji. Děkuji, pane kolego. Politika Merci beaucoup. Tout d'abord, Děkuji za tyto otázky a také um, děkuji za um, povzbuzení, které se mi dostalo. Uh, většina návrhů se týkala našeho balíčku kybernetické bezpečnosti uh, a tady chci poděkovat všem týmům, které jsou zatím, protože uh, mm, my jsme na tom pracovali dlouho, celé leto. A dovolte, abych se vrátila k první mu příspěvku pana Bonyho k kalendáři, časovému harmonogramu, jak bude postupovat trialog. Mám dobrou zprávu, Korepor dnes souhlasil s tím, aby trialog byl 25.10. Eh, je velice pozbudivé, jak tento výbor plní své závazky. Je velice uspokojivé vidět, že výbor ITRE je výbor, který podporuje ten časový plán. Je to signál, eh, který eh, mm, vidím od začátku své funkce. Pokud eh, chceme dokončit jednotný digitální trh do konce roku 2018, musíme držet toto tempo. Co se týče frekvencí, to je klíčová otázka. Já Mm, bych řekla, že to je skutečně takový motor digitální ekonomiky a to potřebujeme. Eh, vím, že to nebude snadné. Vím, že členské státy 12 měsíc nám nedali příliš povzbudivých signálů. Ale to, co bylo povzbudivé, je angažovanost na summitu v Talinu. Pan eh, předseda Juncker to zdůraznil tuto otázku i mm, proto mm, ten eh, angažovanost, která byla přijata na nejvyšší politické úrovni v Talinu, tak se bude eh, realizovat konkrétněji, konkrétnějšími závazky. Mm, eh, to bude mimořádná rada pro telekomunikace 24. a bude řešit přesněji eh, do otázky eh, já vím veškeré úsilí, aby si toho členské státy budy vědomy. Za deset nebo let bude pozdě. Neopakujme stejné chyby eh, jako u 4G. Výsledek eh, mm, eh, Některé, pokud to státy nebudou dělat koordinovaně, pokud Evropa má být lídrem v nových technologiích, tak musíme tady udělat pokrok. Musí to být jasné pro všechny členské státy. První jedna z prvních otázek je to, vždy, je to to, kterou řeším v každé členské zemi. Pokud eh, mandát agentury ENISA, co navrhujeme? Minimálně čtyři klíčové body. Jednak v našem návrhu máme mandát ENISA by byl stálý, nikoli dočasný. Mm, to je jasný signál stability pro agenturu, pro lidi, kteří tam pracují a také e, to v tom, že to bude dlouhodobá priorita pro Unii. Druhý vod, abychom e, splnili operační úkoly, které má Enisa, bude potřebovat lidské finanční stroje. Proto jsme zvýšili počet personálu, mm, kteří Eh, dále jsme zvýšili rozpočet na 32 eh, milionů, 5 mm, milionů v prvním roce. Dále mm, navrhujeme, aby Enisa měla více operačních úkolů. Po veřejných konzultacích, které jsme vedli na začátku toho roku, z toho jasně vyplynulo, že Enisa je agentura, která má know-how a je důležité, aby skutečně mohla sehrát koordinační roli mezi členskými státy, protože e, mají znalosti toho, co se děje a také e, znalosti z evropské úrovně. Důležitá je směrnice NIS. Tam, je, tam se říká, že ENISA je sekretariát, který zajistí tuto koordinaci. Je důležité, aby ENISA mm, byla na této úrovni. Proto jsme dali hlavní eh, zásadní roli ENISA v oblasti certifikace. Máte pravdu, certifikace systém, certifikace, který navrhujeme, je dobrovolný. My jsme mm, odhadli, že v tuto chvíli, vzhledem k diverzitě, k rozdílnosti situací a s, eh, v Unii máme Eh, cíle. Jednak vyslat jasný signál pro spotřebitele, uživatele a jednak umožnit podniku, který má certifikát v jedné členské zemi, tak aby byl uznáván všude, ve všech zemích. To znamená pro podniky menší zátěž, větší efektivitu. Může se to eh, šit, eh, může to být až 300 mm, tisíc euro. My jsme si vědomi e, důležitosti infrastruktury e, kritické některých sektorů. Nevylučujeme možnost, že tato certifikace bude povinná pro některé sektory. A mm, je nutné, aby všechny mm, jiní subjekty společně s Enisem mohli jít touto cestou. Eh, systém eh, varování, to kombinuje dvě věci. Jednak v našem návrhu jsme dali na stůl blueprint, modrá kniha. Eh, to znamená prostě mech, evropský mechanismus koordinace v případě š, velkého, ataku, velkého útoku. Co, kdo bude dělat co? V našem návrhu děláme přesně to. Společně s členskými státy, s podniky, s institucemi navrhnout koordinační rámec. Kromě toho, ENISA, která doposud dělala eh, bianuální eh, akci, kde se e, odhalovaly slabiny jednotlivých členských zemí, tak to se bude dělat jednou za rok a e, příště to bude ten, e, bude používat ten blueprint. E, další věc e, je centrální ehm, ústředí, to bude centrální orgán, který bude takovým protěžkem v jednotlivých členských zemí to, mělo by toto centrum by mělo fungovat 24 hodin denně, 7 dní e, mm, v týdnu. Ten, ten, tento systém včasného varování je nutné, abychom měli tuto operační kapacitu, abychom mohli e, mm, dosáhnout úrovně kybernetické bezpečnosti, jakou si přejeme. V tomto systému včasného varování je e, otázka, o které budete, které budete jednat Eh, aby bylo oddělení, které by zastupovalo UNISA tady v Bruselu právě z důvodu této operativnosti, aby byla co nejúčinnější. Takže toto jsou velice konkrétní návrhy, které jsme dali na stůl a máme jasný signál koordinaci, současně systém certifikace, protože to je důležité pro spotřebitele, pro úmysl i pro nás. Eh, kyberbezpečnost, kybernetické útoky, e, tak tam jeden stát není schopen to řešit, to můžeme dělat jenom pokud e, budeme postupovat společně. To jsou tedy hlavní první otázky. Pane Tovšenovský, k otázce lepší koordinace mezi třemi agenturami vy jste zmínil velice citlivé téma. Já jsem byla v Enisa v Řecku před třemi týdny a tam eh, byla, když jsem, když mluvila s personály a moje otázka byla, kolikrát eh, mm, jednají, diskutovali o výměně informací s ostatními agenturami nikdy. Takže je důležité skutečně i nadále uvažovat o této otázce a eh, hledat mechanismy, jak to dělat o to více, že to je agentura kybernetické bezpečnosti, která má, má, ty, dělá, má tyto prostředky, tak musí um, provádět tuto koordinaci a komunikaci. Já beru na vědomí tuto otázku a ještě se k tomu vrátím um, s tím, co bychom mohli ještě Eh, udělat v této věci, protože kybernetický útok se netýká jenom nás individuálně nebo instituce, může to mít extrémně negativní důsledky na zdravotnictví, energetiku, dopravu. Je to skutečně velká výzva. A ehm, k otázce ehm, eh, vždycky to není i tady nejsem za to zodpovědná já, ale vrátím se k tomu ještě a upozorním, předám to paní Vestager, protože to je hospodářská soutěž, je, my jsme dobrým týmem, jsme pravidelně v kontaktu a já se mm, eh, k tomu vrátím a mm, s konkrétnějším, tedy eh, s konkrétnějším odpovědí. Madame Ver. Eh, děkuji. A nyní ostatní řečníci. Paní Werner, děkuji vám mnohokrát. Eh, Pane předsedo, já vás vítám, paní komisařko. Já bych vám chtěla eh, položit pár otázek eh, k balíčku kybernetické bezpečnosti, protože hodně malých a středních podniků čelí digitalizaci a mají strach a obavy o svou bezpečnost. Eh, a eh, samozřejmě to je logické, protože mezi eh, roky 2013 a 2017 se tyto útoky zpětinásobily. Slyšíte mě dobře? Bohužel není slyšet tlumočení. Tak začněme ještě jednou, prosím. Budeme poslouchat opět pozorně. working? Try, try once, okay. once again. Geht's? Yeah. Yeah. Ja? Okay. Ja, dann fange ich noch mal von... Tak začnu ještě jednou od začátku. Ano, slyšíte mě? Chtěla bych vám položit několik eh, dotazů ke kybernetické bezpečnosti. Já vítám eh, tento balíček a zcela výslovně, protože mnoho malých a středních eh, podniků musí vlastně řešit digitalizaci a mají starosti o svoje údaje. A to je logické, protože kybernetická kriminalita způsobuje škody a od roku 2013 až 2017 se to zpětinásobilo a e, samozřejmě e, tady dochází ke e, dalšímu propojení. My se nacházíme v situaci, kdy stále více malých a středních podniků je dotčeno tady těmito útoky. Slyšíte mě dobře? A tyto malé a střední podniky často ani o tom nevědí. Eh, jakým hrozbám eh, čelí a nemají zdroje, ani know-how, ani nemají prostě zaměstnance, eh, kteří by toto mohli řešit. A můj dotaz. Eh, prostřednictvím strategie kybernetické bezpečnosti, jakým způsobem je podpoříme, jakým způsobem může EU eh, přispět k lepší výměně zkušeností mezi eh, malými a středními podniky a velkými podniky a navzájem mezi malými a středními podniky. Ty bezpečnostní mezery, tady už o tom hovořilo ALDE, třeba o tom Security by Design, a bohužel toto eh, není ještě úplně dobře rozvinuto. Jaký máte na to názor, eh, pokud jde o eh, působnost, to jestli by z tohoto neměl být vyňat software? A potom třeba WannaCry, tento útok, ke kterému došlo, a, a potom ty podvody fake president. Eh, zde chci zmínit eh, to, že lidé eh, vlastně nemají dostatek digitálních dovedností. A tady vlastně je důležité, abychom řešili tady tuto otázku softwaru, protože ty útoky stále rostou. Já bych chtěla vědět v rámci tohoto balíčku, jak může komise přispět k tomu, aby se zvýšilo povědomí ohledně ochranných opatřeních a ohledně těchto bezpečnostních rizik. Děkuji vám mnohokrát. A paní Angelika Niebler, děkuji vám. Pane předsedo, i já bych chtěla paní komisařce zrečně poděkovat a za eh, dynamiku a za ten elán, eh, se kterým eh, přistupuje ke své práci. Eh, myslím si, že ten plán je opravdu velmi ambiciozní a děkuji vám, kolegové. Hovořili o kybernetické bezpečnosti. I já vám chci poblhopřát k tomuto návrhu. Myslím si, že je dobré, aby se rozšířil mandát emisy. Eh, tento návrh je, eh, co se týče eh, osob i financí, je potřeba ho lépe ještě vybavit a musíme ještě dále vést detailní diskuze. Každopádně ale se ubíráte správným směrem. Já mám dva dotazy. Za prvé, vy jste už o tom hovořila, že se snažíte eh, bojovat s nekalými praktikami internetových platform, tedy ty internetové platformy. To je věc, kterou nesmíme ztratit ze zřetele. A také chci vědět, jakým eh, směrem se ubírají eh, vaše plány, protože je potřeba diferencovat tyto platformy ale ty platformy, které mají funkci jako gatekeeper, tak eh, je eh, potřeba, aby se eh, rozlišilo v těch případech, co nabízejí klientům a mm, je potřeba k tomu mít potřebné struktury. A další dotaz. Komise hovoří o o, o nových, o novém daňovém režimu pro ty technické giganty. Tak jaký máte k tomu názor? Děkuji vám. Kolega Zanonato, Sorino, pardon, kolega Zorino. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat paní komisařce eh, za to, eh, s jakým nasazením eh, pracuje a dělá svoji práci. Ano, bylo zde zmíněno několik iniciativ, třeba Wi-Fi eh, pro všechny a tak dále. Za to vám děkuji. Ale byli jsme svědky v této diskuze, v této diskuzi, toho, že středobodem eh, této diskuze je eh, ekonomika dat, dobrá zpráva dat a abychom mohli prostřednictvím těchto dat předat bezpečí pro občany. A já bych se chtěl zastavit u tohoto bodu. Všechny studie nám ukazují, že Evropská unie, co je klíčové pro občany v Evropě, tak to je bezpečnost. Bezpečnost, eh, pokud jde o terorismus a trestnou činnost, ale také bezpečnost, eh, pokud jde o eh, pracovní místa, pokud jde o klimatické změny, přírodní katastrofy, soukromí, právo jednotlivce. A to vše závisí na údajích. Paní komisařko, je potřeba, aby tyto údaje byly dobře zpravovány, aby se dobře vyměňovaly. Je důležité, aby existovala inteligentní zpráva tady tohoto obrovského zdroje. Existují různé způsoby, jak řešit tuto otázku. Musíme ale eh, bdít nad bezpečností, aniž bychom porušovali jiná práva. Je důležité, abychom to takto sdělili evropským občanům, protože jinak jim eh, vlastně vysíláme takovou zprávu, eh, kde oni vidí strach. My prostě ten signál, který vysíláme, vede k tomu, že lidé mají nedůvěru. A my to musíme přeměnit v něco pozitivního. Eh, výměna údajů pro prevenci trestné činnosti zlepšit, využití údajů pro lepší eh, šance pro podniky, eh, zlepšit zaměstnanost, snížit náklady občanům a protože také rozpočty jsou často omezované, e, omezené, je potřeba podpořit inovaci, aby byly firmy více konkurenceschopné na globální úrovni. Paní komisařko, je důležité, abychom vytvořili tady tento kontext důvěry, aby údaje, data sloužily občanům, aniž bychom eh, porušovali právo na soukromí. Je důležité, aby jako doplněk té výborné praktické práci, kterou děláte, abyste vypracovali kampaň komunikační, abyste toto sdělili evropským občanům. Děkuji. Děkuji bardzo. Já chtěl zeptat paní komisař. Krasnodavsky, pan Krasnodavsky. Eh, já bych eh, eh, se chtěl zeptat na volný tok jiných než osobních údajů. To je velmi důležitý krok také pro mou zemi. E, protože tyto nezdůvodněné e, bariéry by měly být odstraněny v případě těchto jiných než osobních údajů. Protože tady existují určité tendence k protekcionismu. A to souvisí s volným e, pohybem pracovníků. A to je stále více spochybňováno. Protože chceme-li vytvořit digitální vnitřní trh, Eh, tak tady tyto eh, neodůvodněné překážky musíme odstranit. A mám dotaz, pokud jde o bezpečnost. Jaké výjimky existují třeba v případě národní bezpečnosti? A eh, jaká kritéria stanoví komise v případě těchto údajů? Už tomu existuje nějaké stanovisko? A potom otázka spolupráce těch kontaktních míst. a jakým způsobem se mohou tato a mají tato ustanovení provádět. Protože tato kontaktní místa je eh, důležitá, aby eh, fungovala eh, jak vůči komisi, bude to komise nějak regulovat, budou k tomu prováděcí akty nebo jaké jsou plány. A potom třetí dotaz k podnikům. E, kodex pro podniky. Zde bych chtěl vědět, jestli e, počítá komisa podporuje nějaký druh samoregulace. A děkuji vám, pane poslanče. A e, vidím, že se nikdo další o slovo nehlásí. tak e, nyní bude poslední kolečko odpovědí a můžete také schrnout vaše připomínky. Merci beaucoup. Euh, Děkuji za všechny tyto otázky. Především k tomu, co se týká malých středních podniků. Je to Eh, více než důležité, než kdykoliv předtím, aby měli přístup k informacím a k nejlepším praxi. Protože 80 eh, evropských firm byly předmětem v minulých letech kybernetického útoku. Někteří, některé tvrdí, že když se mluví o kybernetických útocích, jsou to dvě skupiny osob. Ti, kteří to ví, že byly eh, předmětem útoky a ty, kteří to neví. Eh, takže děkuji za tuto otázku. Je důležité pracovat na otázkách eh, kybernetické kultury, mm, protože více než 80 kybernetických útoků 95% jsou z důvodu mm, faktoru. My jsme eh, právě proto v posledních měsících zdůrozňovali kybernetickou bezpečnost. Celá řada iniciativ probíhá a já budu eh, dbát na to, aby malé eh, střední podniky tam měly přístup. Další prvky, které mm, nebyly zmíněny, my uvažujeme o vytvoření centra kompetence a výzkumu v jednotlivých členských zemích. Je důležité, aby experti, kteří mm, na tom pracují, aby předávali své znalosti. A my bychom si dovedli představit, že tento typ informací a mm, e, byl k dispozici v těchto centrech. Další strategie digitalizace průmyslu. My klademe důraz na vytváření digitálních inovativních hubů. E, na to máme rozpočet 300 tisíc euro na příští tři roky. Je důležité e, právě t- t- t- tuto věc do toho začlenit. E, v každém je důležité, aby pro malé a střední podniky to bylo dostatečně dos, eh, dostupné. Paní Niebler, ano, my jsme vydali uh, sdělení společně s komisařem Moskovičem, komisařkou Vestager. Pracujeme na tom každý den. My jsme řekli, že do eh, prosince navrhujeme společně s našimi partnery v OECD a po, postupovat společně. Pokud se to nepovede, tak Eh, na evropské úrovni. Ano, je tam CAP a my ho budeme respektovat. Dále vy jste zdůraznila otázku, která se týká eh, eh, nekalých praktik. Je mým záměrem na začátku příštího roku vydám legislativní návrh k nekalým obchodním praktikám. Pro nás je důležité aby byl respektován náš vlastní přístup. My budeme zasahovat tam, kde máme přidanou hodnotu, tam, kde máme eh, dostatek důkazů a tam, kde eh, mm, myšleme signál, že, který bude současně respektovat právo spotřebitele, roli platformem jako motoru inovací a růstu a současně umožní rovnováhu mezi mm, jaksi hodnotou spravedlnosti a inovací a já věřím, že právě v tom je síla Evropské unie, že mm, budeme mít tento přístup, který bude platit pro všechny. Pan Sorinho, ještě jednou gratuluji. Eh, Wi-Fi for EU, to je projekt, který eh, mi leží na srdci. Do konce roku budeme eh, finalizovat portál a mm, během příštího roku první budou distribuovány mm, já si tedy vyhrazuji právo, abych se k tomu ale ještě mohla vrátit. Výměna dat. Otázka důvěry občanů je zásadně, zásadní. Proto e, chceme zorganizovat informační kampaň, která nám umožní popularizovat opatření, která přijímáme. E, volný oběh jiných než osobních údajů. Pan Krasnodevsky, ano, Polsko je jedním z motorů. Mm, včera jsem byla společně eh, na s, mm, s panem Kristofem Schuberem a víme, že je to důležité pro Evropskou unii, protože eh, ekonomika dat eh, představuje 257 mm, miliard euro a může to být až 2% a může to až být 4% HDP. Takže naš to v každém případě je to v souladu, které máme. A otázka eh, bezpečnosti nám eh, tady neuniká. Takže v našich návrzích dbáme znovu na to, aby tato rovnováha byla. Eh, spolupráce mezi kontaktními body. V tuto chvíli jsme neuvažovali o legislativních aktech, my si musíme vzít čas, abychom viděli, jak to bude fungovat. Nejprve směrnice, ještě, dnes ještě není implementováno, mm, pak e, pokrok v v kyberbezpečnosti a oběhu neosobních dat. Čím rychlejší to bude, čím e, hlubší budeme mít představu e, o tom, jak ty eh, místa spolupracují a budeme to moci lépe analyzovat to, co se realizuje a mm, podniknout příslušné kroky. Doufám, že jsem eh, zodpověděla na ty otázky. Chci ještě jednou eh, vám poděkovat. První, je to první strukturovaný dialog pro mě já si eh, chci udržet svoji motivaci, energii a vždy eh, se mi dostane stejně vřelého přijetí a vůli ke spolupráci. Eh, jednotný digitální trh, společně ho musíme udělat realitou, musíme zvýšit tempo, i když parlament musí bránit zájmy evropských občanů. Děkuji, že nám pomáháte na konečné verzi našich návrhů. To e, nakonec je, v tom je půvab té spolupráce mezi našimi institucemi. Právě občan musí být e, předmětem e, naší politiky a mm, já jsem si jistá, že jsme tohoto schopni. Děkuji. Tak to byl hezký závěr. For, for our discussion. Takže naše diskuse je ukončena, ale ještě jeden z našich kolegů bych chtěl říct si pár slov a vzhledem k tomu, že nám zbývá trochu času, tak paní komisařko, pokud mi to dovolíte, tak ještě by se chtěl vyjádřit pan Sean Kelly. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám, že jsem přišel trošku později, protože jsem se účastnil předávání ceny evropských občanů. Paní komisařko Mario Jan Gavrilová, já na vás mám jeden dotaz, pokud mi to dovolíte. V květnu se konal ten kyberútok, který představoval velké nebezpečí pro lidi, kteří žijí ve stále silněji eh, digitálním světě. Tak proto jste navrhovala, aby se ENISA reformovala, aby to byla silná agentura pro kyberbezpečnost a zcela jistě to zlepší naši kapacitu chránit se proti takovým útokům. Já bych ale vás chtěl ještě upozornit na to, co řekl Microsoft a ještě také další. Oni chtějí, aby zde byla určitá ženevská, digitální ženevská konvence. Má to být taková konference ve stylu COP, aby se tyto věci, tyto problémy řešily na globální úrovni, protože se jedná o globální úrovni, který nemůžeme řešit pouze zde na úrovni Evropské unie. Takže já bych se vás chtěl zeptat, zda si k tomu můžete vyjádřit, zda si myslíte, že by bylo něco takového možné, byť třeba ještě eh, k tomu neřeknete žádné detaily, ale děkuji a také se omlouvám za to, že tady ještě kládám, pokládám jeden dotaz. Ano, tak já si myslím, že je to taková docela zajímavá otázka, takže, protože se jedná o globální problém. Velice rychlá konkrétně. Příští schůzka bude v Ženevě eh, v 18 hodin 22. prosince. Bude tam panel eh, pro globální governance eh, kyberbezpečnosti a já už jsem potvrdila svoji účast. Děkuji. Děkujeme, paní komisařko. Děkuji za vaši návštěvu našeho výboru ITRE. Jak vidíte, tak se zajímáme o všechna digitální témata. A už eh, od začátku této, tohoto funkčního období hovoříme o digitální unii, protože ten jednotný digitální trh to už je pro nás málo. Možná se nám nepodaří všechny tyto věci ještě dořešit během tohoto funkčního období, ale některé věci středně budou pokračovat i v tom dalším pětiletém období. Takže ještě jednou děkujeme, paní komisařko, a jsem si jist, že se zase brzy uvidíme. Uh, dear ladies and gentlemen, Vážené dámy, vážení pánové, hned zahájíme následující bod. Ale ještě mi prosím stručně vás informovat o tom, že dnes odpoledne nás navštíví dvě skupiny návštěvníků. Nejprve to bude skupina 15 dánských novinářů, které, kteří jsou hosté pana Petersena. Eh, tito novináři se věnují energetickým otázkám. A pak zde ještě bude skupina návštěvníků, které zaštiťuje paní Werner. Ti přijdou později. Takže všechny hosty vítáme. Takže nejprve vítám ještě jednou eh, skupinu, eh, kterou, která je zde pod záštitou pana Petersona. A teď se dostáváme k dalšímu bodu. Budeme hovořit o mandátu pro jednání o projektu Nord Stream 2. Nejprve nás čeká prezentace, kterou přednese pan ředitel Klaus Dieter Borchardt. Samozřejmě je to tedy ředitel příslušného odboru eh, komise, je to generální ředitelství pro energetiku. Asi víte, že 12. června Mm, zveřejnila komise doporučení pro rozhodnutí rady, kterým se umožňuje zahájit jednání o dohodě mezi Evropskou unii a Ruskou federací o provozování potrubí Nord Stream 2. A jak víte, tak pro europoslance bylo také možné mm, jak si, také se tím zabývat, tímto mandátem. A dnešní jednání je velice důležité, protože, genera- eh, protože ředitel z generálního ředitelství pro energetiku, pan Klaus Dieter Borchardt, nás informuje o nejnovějším vývoji, který se týká právě této důležité věci a informuje nás také o jednáních, která probíhají na radě. Já bych tomu chtěla ještě dodat, jednu věc, která je také důležitá. Další jednání pracovní skupiny Rady pro Nord Stream 2 je naplánováno na zítra, tedy na 12. října, takže ta dnešní diskuse je velice dobře načasovaná. Pane řediteli, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane profesore Busku, vážené poslankyně, vážení poslanci, členové výboru ITRA, jsem velice rád, že vás mohu dnes informovat o aktuální situaci, o jednáních, eh, o mandát, eh, respektive o těch ehm, eh, o tom, o tom jednání, o tom, zda má být dát mandát pro jednání o projektu Nord Stream 2. Nejprve bych chtěl zopakovat, že komise je velice zavázaná plnit cíle energetické unie, Zejména tedy chce zabezpečit bezpečnost energií, bezpečnost dodávek a chce také do, dokončit eh, jednotný vnitřní energetický trh. Chceme diverzifikované prostředí se zemním plynem a pro nás je také naprosto jednoznačné, že projekt Nord Stream 2 mm, tyto mm, tyto projekty vlastně, pardon, tyto, tyto priority oslabuje. A teď vám vysvětlím, proč si to myslím. Hovořím teď o projektu Nord Stream 2, o tom potrubí. Toto potrubí by mohlo výrazně um, ovlivnit bezpečnost dodávek a mohlo by mít velký objem. Nicméně Jde to proti zájmu diversifikovat dodávky mnoha, zejména evropských a východoevropských zemí. A navíc do velké míry eh, zabraňuje eh, nebo obchází transit přes Ukrajinu. Takže jak jsme dospěli tady k tomu závěru? Pokud si představíte, že pouze jedna ta strana, Gazprom, má neomezený přístup k největšímu vstupnímu bodu vlastně k největšímu trhu v Evropě, což je Německo, tak je jasné, že tento systém by mohl mít eh, negativní dopad na konkurenceschopnost a na hospodářskou soutěž na trhu a že by také mohl narušit i přeshraniční obchod se sousedními zeměmi. A teď, co se týče zabezpečení dodávek. Myslíme si, že Nord Stream 2 by se eh, do velké míry soustředil um, Mm, vlastně eh, s jedním objemem, je, to, je tam, je tam ta kapacita toho prvního Nord Stream 1 je 55 miliard kubických metrů a takže teď by to bylo tedy 110 miliard metrů krychlových, když by tam bylo to zdvojité, dvojité potrubí. Takže vlastně velký objem by se soustředil pouze na jeden koridor a to nás vede k závěru, že jakákoliv, jakýkoliv problém, jakékoliv přerušení dodávek v tomto koridoru by znamenalo velice výrazné problémy celého toho systému a tím pádem by naopak ty, ta bezpečnost dodávek byla narušena. Tímto systémem by se dostával, vlastně tímto jediným koridorem by plynulo do, do Německa nebo do Evropy téměř 80 dodávek. Takže pokud by tak velký objem plynu e, proudil pouze jediným tímto dvojitým potrubím, tak by to také bylo i špatné pro Ukrajinu. My se totiž nedomníváme, i když tedy eh, Gaz, Gazprom a některé členské státy říkají, že těch 55 miliard, že to je pouze něco navíc. Ale podle našeho názoru to není něco navíc. To je zkrátka to, co by eh, teď proudilo jinudy než přes Ukrajinu. Takže bylo řečeno, že vlastně ten, teď ten objem už by pak neproudil přes Ukrajinu, ale proudil by tím druhým potrubím. Znamenalo by to rovněž to, že i jeho evropské a mm, východoevropské země by tím byly um, negativně ovlivněny. Jich a východ by pak musel být zásobován plynem vlastně ze západní Evropy. Takže by to znamenalo delší transitní cesty a tím pádem vyšší cena pro jich a východ Evropy. Přitom už teď to jsou země, které mají různé ekonomické problémy. A my teď říkáme, že západní trh, ten bude velice dobře oslou obsloužen zemním plynem, bude mít zřejmě dobré ceny, ale východní a jižní země Evropy, ty vlastně potom budou platit vyšší transitní ceny a tím pádem potom i vyšší ceny za ten zemní plyn. Vzhledem k tomu dopadu, jaký tedy se zde očekává, se, kom, se domníváme, že zde musí být jasný eh, regulační rámec, respektive komise říká, že tam ale bude jasný regulační eh, rámec. Komise nedávno, právní eh, služba komise pardon, tedy um, právní služba eh, rady nedávno řekla, že vlastně by se to nevztahovalo na ty eh, offshore služby. A já bych řekl, dobře, tak to znamená, že toto potrubí bude v jakémsi právním váku? A nebo tedy my dokonce budeme souhlasit s tím, že jakmile se dostaneme na evropské, nebo že i na tom evropském území se to vlastně bude částečně řídit ruským právem? Eh, právní služba komise to podpořila řekla, i pokud bychom neuplatnili směrnici o plynu, tak existují určité nepsané zákony, které musíme brát v úvahu, když hovoříme o takových o provazování takových eh, podmořských eh, potrubích. To znamená nutnost unbundlingu, dále přístup třetích stran, nediskriminační nastavení tarifů a transparentnost. Proto je zapotřebí nastavit specifický regulační režim pro provozování Nord Stream 2, který bude respektovat veškeré tyto principy. Musí se to učinit eh, během jednání s ruskou protistranou. A za tím účelem komise, jak řekl teď pan předseda, požádala radu o mandát respektive komise spíše doporučila, aby rada dala komisi mandát k těmto jednáním. 28. září se konalo zasedání pracovní rady a právní služba rady tam představila své právní stanovisko, v němž řekli zaprvé, že tedy ta plynová směrnice se neuplatní, že se nepoužije což tedy vlastně souhlasí s tím, co říkala naše právní služba. Ale to stanovisko zachází ještě dále, protože navíc ještě eh, říká, že se ani neuplatní, nepoužijí tyto čtyři principy, o kterých jsem hovořil. Právní služba rady je ale názoru, že záleží pouze na politickém rozhodnutí rady. Zda se ty členské státy domnívají, že je důležité jednat s Ruskem abychom zachovali eh, zabezpečení dodávek. Máme zde článek 194 smlouvy a teď se tedy dostáváme k politickému zhodnocení členských států. Takže zda se členské státy domnívají, že toto potrubí, jeho výstavba a jeho provoz, eh, zda to nějak ohrozí tyto čtyři principy pak tedy eh, z toho vychází, zda ten mandát bude či nebude udělen. Pro komisi je z toho jasné, že je důležité vytvořit takový tento specifický regulační rámec právě z těch důvodů, které jsem uvedl. Pane předsedo, vy jste se ptal, jak vypadá stávající situace na radě. Já mohu říct si, že zatím vlastně ještě se to může změnit eh, po těch stanoviskách právní služby rady a právní služby komise, protože, jak říkal pan předseda, tak tato, tyto právní, tato právní stanoviska se budou projednávat zítra na té uh, schůzi pracovní rady. Ale zatím je to tak, že několik členských států je pro, aby ten mandát byl vydán. Například asi sedm, osm členských států. Pak samozřejmě jsou členské státy, které jsou zatím ještě neutrální nebo zatím ještě se nerozhodli, těch je asi tucet. No a potom jsou zde členské státy, které se k tomu prozatím staví spíše kriticky a asi si dokážete představit, jaké země to jsou. A tím se opět dostávám k otázce mandátu. Ten mandát to je jedna věc. Po analýze eh, stanoviska právní služby rady došla komise k názoru, nebo k závěru, že ať už to bude jakkoliv s tím mandátem, ať už ho komise dostane nebo ne, tak stejně musí, eh, musíme něco učinit. Protože není přijatelné to, že nemáme jasný názor a nemáme společný názor na regulační rámec, který se má týkat té situace, kdy jsou určité tedy podmořská potrubí, která ale e, v, dosahují na evropské území. Takže je tam určitá právní nejistota. My tedy bezodkladně zřejmě už příští měsíc předložíme legislativní návrh, která se budou týkat společných pravidel Eh, právě těch plynových potrubí, která mm, míří na evropské území. Pan eh, Juncker už o tom hovořil, o tomto legislativním návrhu a rovněž zdůraznil, že očekává, že tento legislativní návrh bude schválen a vstoupí v platnost nejpozději do konce roku 2018, což by znamenalo, že ten, že, že tedy poté, poté, co to bude schváleno, tak to bude nesporný právní nebo nespochybnitelný právní rámec a ten nový právní rámec by se potom také použil pro Nord Stream 2. Takže děkuji za pozornost a nyní mm, rád odpovím vaše, na vaše dotazy. Děkuji vám, pane řediteli. Já si myslím, že kdybychom si sami e, připomenuli, to by bylo jen spravedlivé, že bychom k tomu měli tři plenární diskuze a jedno slyšení v Evropském parlamentu, slyšení e, společně s konzorciem Nord Stream 2. A dovolte mi říci, že e, všechny ty závěry, o kterých hovořil pan ředitel Borchardt, tak jsou e, podobné v rámci těchto diskuzí a většina kolegů o tomto diskutovala a měli na to e, stejný názor. A ta poslední diskuze byla před e, měsícem. Mm, to bylo v polovině září. Zase obecně řečeno k té samé otázce. Je velice důležité, abychom diskutovali o mandátu na výboru ITRE protože eh, aby prostě ty diskuze na plenárním zasedání fungovaly určitým způsobem. A nyní bych chtěl požádat kolegy z různých eh, politických eh, skupin o názor. Pan Saudalgas. Děkuji vám mnohokrát. Z vaší prezentace se nyní jasně ukázalo, eh, jak se věci mají, je to mnohem jasnější, já povořím stručně a spíše obecně. Prosím, můžete upřesnit rozdíly mezi Nord Streamem 1, který už je, a mezi Nord Streamem 2. Kvalitativně co tam probíhá, kde jsou hlavní rozdíly a jak se to eh, stupňuje eh, v rámci geopolitické situace. Děkuji. A dalším řečníkem je paní Werner. Eh, děkuji vám srdečně za tuto výměnu názoru. Já si nemyslím, že Nord Stream 2 není politickým projektem. Já si myslím, že to vždy souvisí s politikou a nejenom s ekonomikou. Ale v této souvislosti bych se chtěla zeptat na následující. Diverzifikace. Obchodní partner, důležitý partner, e, Nizozemsko a to určitě přijde e, k diskuzi, pokud jde o tu <clears throat> geologickou situaci a a potom ta další věc, regulační eh, rámec. Já si myslím, že to je eh, velmi dobrá myšlenka a mandát pro vyjednávání, pokud se to stane, i když se to možná nestane, to považuji za dobré. Ale já bych se chtěla zeptat, jakým způsobem eh, můžeme přesvědčit třetí státy, aby hovořili s komisí, když nemusí, protože nepodléhají evropskému právu přístup nejenom pro Gazprom, ale i pro jiné. Protože kdyby to tak bylo, tak by určitě změnili názor ohledně eh, Nord Stream 2, kdyby se to stalo, anebo byste trvali na svém názoru. Protože toto se týká nejenom Nord Streamu, ale týká se to všech eh, plynovodů, eh, které máme v Evropě, anebo které se plánují. Proto si myslím, že je důležité, abychom byli propojeni a aby v rámci eh, diverzifikace jsme si toto uvědomili. Ukrajina. Existuje eh, nějaký investor, který by mohl napravit ten plynovod, který je na tom tak špatně, aby to opravdu fungovalo a ten plynovod. Děkuji vám. Pan eh, Krasnodevský, prosím, pane profesore. Eh, pane řediteli, děkuji vám mnohokrát za váš eh, příspěvek a chci vám také poděkovat jako zástupci komise, protože to je právě ta Eh, správná odpověď. Vy jste řekl, že je potřeba eh, uzavřít ty eh, mezery, které existují v legislativě. Musíme mít zaručit tady tyto předpoklady. Všichni zde v Evropském parlamentu si přejí, aby tato věc byla co nejrychleji regulována. Kolegyně řekla, že tady jde o politiku. V případě Nord Stream 2 tady jde o více než o zabezpečení energií, jde tady také o ekonomiku. Je to také symbol. Eh, symbol eh, dvojité morálky. Eh, některé země, které jsou skeptické vůči euru, tak eh, mají tento přístup k Nord Stream 2. Nejde tady pouze o Gazprom, ale jde o i evropské partnery. Není-liž pravda. A jde také o země, které se hrávají důležitou úlohu v Evropě, které jsou veřejnosti známé a jedna e, země, která vždy se dovolává evropské solidarity. Všichni víme, jak je to s Německem, když e, hovořím e, se studenty, tak úplně ne všichni to vědí. Nejde tak jenom pouze o Ukrajinu, ale existují velká rizika, nejenom ve východní Evropě, ale ta rizika jsou pro celou Evropu. My musíme tady překonat tyto legislativní mezery. Eh, důležité, aby se tento projekt neuskutečnil, když to není v souladu s legislativou. Eh, děkuji vám. Eh, paní Harms. Já bych chtěla říci, že zcela sdílím argumenty komise, ale moje politická skupina, eh, pokud jde o budoucí investice do energetiky, tak eh, má za to, že se zde objevuje téma diversifikace. A musíme v této souvislosti zmínit i dekarbonizaci. Jsou to proje- eh, budeme-li investovat do fosilních paliv, tak Eh, přeci si musíme uvědomit, že Evropská unie se eh, zavázala pařížské dohodě, eh, takže je důležité, aby toto nebylo v rozporu. Spolková republika Německo se snaží, aby tento projekt byl uskutečněn s Ruskem, ale mm, byly došlo k negativům, protože existovalo volání po diverzifikaci a proti monopolům a ta situace dnes je, že existuje nedůvěra v mnoha evropských státech a to se stalo právě proto, že vlastně se eh, jednalo o hotovou věc a Německo a Rusko Um, řekli, že se jedná o hospodářský podnik a ne o politický. Ale Německo a Rusko už po mnohu let se snaží eh, dospět eh, k dohodě, ale ostatní pouze přihlížejí. Eh, proto si myslím, že je důležité, aby komise byla tvrdá vůči radě a aby se snažila prosadit evropská pravidla, protože jinak to nemůže fungovat. A to je, eh, tady se hovořilo o zájmu Ukrajiny a já si myslím, že se nejedná pouze o eh, zájem Ukrajiny, ale je to také v zájmu Evropské unie, aby na Ukrajině byly dobré výhledy v hospodářské oblasti a tento projekt je eh, v rozporu eh, s finančními zájmy Ukrajiny a hospodářského eh, rozvoje na Ukrajině. A je to také v rozporu s tím, aby Ukrajina se zotavila ze svých hospodářských problémů. A závěrem, já vůbec nechápu, proč v mé zemi, v Německu, je tolik lidí, tolik politiků, kteří nemají vůbec žádné pochybnosti, pokud jde o bezpečnost eh, Evropy, nejenom pokud jde o zabezpečení energetickou eh, ele, mm, zabezpečení eh, dodávek elektrické energie, protože když si uvědomíme, že 80 dodávek plynu bude pocházet z jednoho plynovodu. Takže to souvisí i s bezpečností kontinentu. Děkuji vám. Pan Kohlíček, prosím pane předsedající Paní se mm, krásně nahrála bezpečnost. Proč Spolková republika dováží ze Spojených států uhlí, když se tu bezpečnost zajistit? Proti tomu jsem neslyšel od ní ani slovo. A teď, jaký je rozdíl mezi Nord Streamem, norským plynovodem a plynovodem mezi Libyí a Itálií? Jak je možné, že komise si dovolí vybrat pouze jeden hospodářský vztah a ostatní nezajímají. Tady je zjevné, že postupuje zcela selektivně a nelogicky. A ještě druhý dotaz, pane Burcharte. Vy jistě víte, proč Evropská komise donutila Bulharsko a balkánské státy, aby byl zrušen projekt South Stream. Pokud na to neodpovíte nějak pozitivně, potom zřejmě něco není v pořádku. A ještě jeden dotaz. Jich Evropy mohl být tímto zásobován. Turkish Stream to zřejmě zajistí. Děkuji. Uh, thank you very much. Uh... Děkuji vám. Kolega Karinš. Eh, děkuji vám mnohokrát, eh, pane eh, předsedo. Já se omlouvám, že jsem přišel pozdě a neslyšel jsem to všechno. Já bych měl obecný dotaz, pokud jde o práci komise v rámci tohoto plynovodu Nord Stream 2. Vrátím se k tomu, co řekla paní Harms. Máme cíle pro energetickou unii v Evropě, to je zcela jasné tedy dekarbonizace, zvýšit konkurenceschopnost, ale prostě eh, zvýšit konkurenceschopnost, diverzifikace a eh, snížit závislost. Nord Stream je prostě proti eh, všemu, co my děláme jako parlament, jako rada a jako komise dohromady. Tady prostě není pochyb, že vytváření evropských politik je prostě proti té samotné podstatě, ale ten eh, projekt se vytvářel v mezinárodních vodách. Tady jde o eh, právní eh, záležitosti, jaká je evropská jurisdikce v takovémto projektu a pokud takovýto plynovod se dostane z toho mezinárodního prostředí a bude to na evropské půdě, tak jak eh, energetický eh, balíček konkurenceschopnost a eh, antimonopolní klauzule, jak v tom, jakou v tom má úlohu. Já se ptám komise, vy e, musíte e, fungovat v tom rámci, který jsme přijali jako parlament a komise. Veškerá legislativa se vždy může zlepšit. A já to vidím tak, že tady něco chybí v té legislativě. A protože vy tady vytváříte legislativy, ale nikdo nepomyslel na něco, co vypadne tady z toho paradigmatu. Identifikovali jste jasně, jaká legislativa by se měla změnit, jestli máte nějaký konkrétní plán pokročit ku předu s touto legislativou a kdyby došlo k takovémuto pohybu a parlament a rada by to přijali, tak eh, zdali by vám to stačilo abyste mohli eh, zakročit a když to řeknu jemně, tak aby to nepodkopalo tu energetickou unii? Děkuji. Vážení kolegové, a máte ještě někdo žádost o slovo? Já bych vás chtěl informovat o následujícím. Považuji to za velmi důležité pro naši diskuzi. Během eh, posledních týdnů eh, komise informovala naše koordinátory, někteří koordinátoři jsou tady přítomni, a eh, předsedu ITRE, tedy mne, revize směrnice, která se týká společných pravidel pro vnitřní trh, pro zemní plyn specificky, interkonektory s třetími zeměmi, takže toto se připravuje. A alespoň šest koordinátorů z osmi o tomto diskutovalo a my jsme připraveni na eh, rychlou cestu. A toto se bude diskutovat v pět hodin toto odpoledne. Eh, takže za 50 minut. A já bych se chtěl zeptat pana ředitele. Kdy očekáváte, že bude hotový váš návrh? Protože, jak vidíte, my už jsme téměř připraveni. Ano, komise je rovněž připravená. E, pro mě je komplikované dát vám konkrétní e, datum, my s tím počítáme, ale mělo by to být v první polovině listopadu. A nyní bych se chtěl vrátit k jednotlivým dotazům a rád je všechny zodpovím. Eh, pan eh, Sadegas, jaký je rozdíl mezi eh, Nord Stream 1 a Nord Stream 2 a proč komise ne, to nedělala stejně jako v případě Nord Stream 1? Já se vrátím do historie. Eh, parlamenty komise uvítali Nord Stream 1, protože tenkrát se na to eh, nahlíželo eh, jako možnost zlepšit zabezpečení dodávek. Ale otázka právního rámce byla vznesena v, sou, v souvislosti s tímto potrubím, ale ta myšlenka byla, že v té době Ruská federace a Evropská unie by Eh, dokončili rámec pro infrastrukturu, kde by byly zakotveny všechny zásady, které by se musely respektovat, pokud jde o všechna potrubí, včetně Nord Stream 1. Vzhledem k důvodům, které jsem nikdy nepochopil, se toto nestalo. Eh, tato dohoda, tady tato rámcová eh, dohoda o infrastruktuře, tak Rusko to nikdy nedokončilo. Bylo to ve vzduchu. Já když jsem začal pracovat v oblasti energetiky, a byl jsem také odpovědný za Rusko, tak ruská strana to několikrát zmínila, ale my jsme eh, nezareagovali, potom došlo k té eh, krymské anexi a prostě to eh, všechno bylo pozastaveno. Ale komise tenkrát mohla zasáhnout v rámci porušení, ale to bylo na, na, na jejich na, na rozhodnutí komise a byla to eh, pozitivní část infrastruktury a jak říkám, Nord Stream 2 eh, to už je zase jiná planeta. A nyní bych eh, chtěl pohovořit ve své mateřštině, abych mohl zareagovat na to, co řekly paní Wernerová a Harmsová, tak abych využil této příležitosti, že mohu hovořit německy, jestli ještě budu schopný. Paní Werner. Eh, diverzifikace, ano, eh, nizozemská výroba eh, v Chroningenu jde zpátky a pokud jde o snížení produkce v Severním moři, tak máme Eh, propad o 35 eh, až 85 eh, kubických metrů, milionů kubických metrů, došlo tam tedy k propadu. To, co vy jste zmínila, je dobrá věc. Za prvé, my vycházíme z toho, že velká část, nebo alespoň větší část množství se vykompenzuje, vykompenzuje dovozy. Eh, tekutého plynu, my máme eh, plynové terminály, které jsou ještě nevyužité a my je musíme dát do tohoto konkurenčního prostředí. Na základě eh, analýz mezinárodních energetických agentur tak se do roku 2020 dvojnásobí dovoz tekutého plynu. Tím je to pokryto. A potom druhá věc. A také to bude pokryto ruským plne, plynem, ale nejenom přes ten ruský plyn. My očekáváme eh, nárůst dovoz plynu ze eh, Středomoří, protože tam třeba Izrael nebo Egypt Eh, takže eh, nejedná se pouze o ruský plyn, že by nám prostě eh, vytrhl trn z paty ruský plyn. Nezávisíme pouze na tom ruském plynu. A vy jste tady položila velmi dobrý dotaz. My sami ze sebou nemůžeme jednat. Jakmile máme mandát, tak potřebujeme samozřejmě souhlas druhých stran. Ale co je zajímavé, Eh, eh, místo předseda Ševčovič kolegovi eh, se sešel s ministrem pro energetiku Ruska s Novákem a tam se hovořilo Eh, bylo to velmi zajímavé. Minister energetiky eh, Novák eh, neřekl, my nesouhlasíme s touto evropskou legislativou. Ne, oni řekli, že budeme pokračovat v diskuzi ohledně mandátu a potom se ve vhodný moment rozhodneme. Tady ten obezřetný postoj souvisí s tím, že Ruse přesně vědí, jaké máme plány, ale to není nějaký špatný přístup. My chceme právní jistotu pro investory. A z tohoto pohledu e, všichni zúčastnění mají zájem na tom, že jakmile se postaví e, takovýto plynovo, tak aby byl v souladu se stávajícími pravidly. E, regulatorní rámec pro všechny, ano, to je jasné. Není to něco, co by bylo pro Gazprom, Eh, to platí pro všechny, ale musím tomu ještě říci, že eh, eh, každý, každé potrubí musí být prověřeno v rámci těch jejich předpokladů. Je to je s Ukrajinou? A pokud jde o mm, ty to potrubí a investory komise má pracovní skupinu s Eh, různými eh, eh, DSO, s těmi provozovateli distribučních soustav a právě minulý týden jsme předložili výsledky a já mám za úkol jednat s ukrajinskou vládou, jak by Eh, to mělo eh, vypadat s tímto eh, distribučním systémem na hm, Ukrajině. Máme čtyři evropské podniky, nemohu vám říct si konkrétní jména, ale čtyři evropské podniky mají zájem na ten, o ten transistní systém, nejedná se pouze o ten domácí systém. Je to velmi silný argument Eh, pokud jde o eh, eh, následnou regulaci, zali je možný tranzit přes Ukrajinu a zdali by to šlo přes ty provozovatele distribučních soustav v Evropě. Paní Harmsová, ano, vy jste tady zmínila něco, co je velmi důležité a to je to heslo budoucí investice. Proč vlastně ještě pořád investujeme do plynu? To nesouvisí pouze s Nord Stream 2, ale ze vším. Eh, máte pravdu, eh, když na toto poukazujete, eh, komise samozřejmě má za to, že než se začne stavit něco nového, tak musíme zoptimalizovat stávající potrubí. A digitalizace, byla tady právě paní komisařka pro digitalizaci, tak tato digitalizace nám mm, umožní optimalizovat. Potom dekarbonizace. Eh, dobře, eh, to je úplně tedy v rozporu s rámcem Nord Stream 2. Ale pokud jde o elektrifikaci všech odvětví, tedy mít ten eh, jednotný svět, který bude elektrický, a nebo v budoucnosti pro delší období budeme potřebovat nějaký duální systém, tedy plyn ho úplně neodepisovat, nebo prostě by to byla nějaká přemostující technologie v dlouhodobějším horizontu. A zde vyvstává otázka. Máme eh, mm, velmi dobrou infrastrukturu, síť. A možná bychom měli eh, posílit obnovitelný plyn z obnovitelných zdrojů. A to je věc eh, velmi eh, zajímavá a komise se tím bude zabývat a dále tuto myšlenku rozvíjet. A eh, možná bychom tady mohli k tomu mít hloubkovou diskuzi. To, co vy jste řekla o Ukrajině, to je také hospodářský faktor. Ano, je jasné, že se jedná o zásadní příjmy pro Ukrajinu v budoucnosti. A nyní se vrátím k angličtině. Profesor Krasnodemský. Pan profesore Krasnodemsky, to nebyla jasná otázka, ale já plně chápu vaše komentáře. Je pravda, že informace o těchto infrastrukturálních projektech jsou klíčové, ale já musím být upřímný, musím říci, že Ehm, také Nord Stream 2 má pozitivní narrativ. Západní trhy spotřebávají 80%. Z ekonomického hlediska můžete říkat, že když se plyn dostane přímo tam, kde je spotřeba na tom trhu z ekonomického hlediska, tak to nelze kritizovat. Nicméně, řekněme, já jsem to také říkal, co se týče našich politickým činům ducha energetické unie, pak samozřejmě není eh, eh, tam soulad mezi tímto projektem a našimi cíly. Pane Kohlíček, vy jste řekl, že máme selektivní přístup. Já s vámi nesouhlasím, protože to není selektivní. Vy jste řekl, vy jste mluvil o norských Eh, plynovodech, ale ty jsou pokryty eh, vládními dohodami, které byly uzavřeny mezi Německem a Norskem. Všechno, co my chceme na evropské úrovni, je mezivládní dohoda mezi Německem a Norskem. Také my jsme řekli Německu, udělejte to tež pro Nord Stream 2. Německá vláda řekla ne, my nechceme eh, o tomto jednat. A tak se to vrátilo k nám. Eh, můžete to řídit buď s členské státy, eh, s členským státy a třetími eh, státy, anebo na evropské úrovni, protože to Německo nechce, tak to musíme dělat my. Takže to není selektivní. Jiné plynovody z Alžírska mají také přístup třetí strany. Takže jediná výjimka je Nord Stream 1, to je v právním baku stále. South Stream, vy jste řekl, proč komise donutila Bulharsko to zrušit. Komise nedonutila Bulharsko zrušit. Důvod, proč ten projekt selhal, bylo rozhodnutí ruské strany. My jsme udělali to, že jsme požádali že jsme aplikovali naše pravidla na veřejné zakázky, protože co se stalo prosince v Bulharsku, když udělali veřejnou zakázku 23.12. do poloviny ledna, tedy po ortodoxních eh, pravoslavných Vánocích, tak je, eh, jenom v, v ruských novinách byl zveřejněn tender to bylo kritizováno, že toto je udělování veřejných zakázek v rozporu s pravidly eh, a proto je to neakceptovatelné. Na tomto základě Ruská federace Gazprom řekla, tak my mm, tedy upouštíme od South Streamu. My jsme je denutili, nedonutili. Měli jsme problémy i s tímto plynovodem, diskutovali jsme s ruskou stranou, abychom našli regulační rámec. Já jsem ta mm, jednání vedl sám, ale bylo to zastaveno z naší strany ve chvíli, kdy Rusko eh, zabralo Krym a to byl konec. Takže to nebylo, že bychom donutili Bulharsko to zrušit. Ehm, pane Karims, to je dobrá otázka to, co my předkládáme jako legislativní návrh parlamentu a radě, je plná aplikace energetického balíčku. To je náš záměr eh, s, s těmi pozměňovacími návrhy pro plnou směrnici. Otázka, zda to bude efektivní, účinné, dostatečné. Nejradikálnější, nejefektivnější bude bychom měli veto. Eh, určitou kontrolu mm, zda infrastrukturní projekt je v, v souladu s našimi politickými cíly, ale problém je VTO, pokud to uděláme. Takové veto. Tak to bude velmi obtížné to odůvodnit, spravedlnit na mezinárodních fórech. To by bylo dostačující. Mm, protože eh, aplikování třetího energetického eh, balíčku by nám pomohlo eh, jak to tedy řešit? Měli bychom přístup třetí strany, větší konkurenci, transparentnost, nediskriminační tarify, to všechno bychom měli. Ale bude to dostatečné? Pochybuji, protože si dovedu představit, a plynovody jako Nord Stream 2 eh, může eh, dodržovat tyto principy, ale naše problémy s politickými cíly zůstanou. I když najdeme operační způsob eh, pro tento plynovod v souladu s třetím energetickým balíčkem, tak stále budeme mít problém ze strany politik. Takže to prostě nevyřeší prostá aplikace třetího balíčku. Budeme muset zajít dál. Mm, já nevyla... Já to nevyločuji, ale nemůžeme to dělat v rámci zrychleného postupu. Na e, mm, roku 2020 chceme návrh e, plný reformy trhu s plynem, kde bude spousta věcí, i to, o čem jsem mluvil. A to možná bude něco, na co se musíme podívat znovu a pak to posoudit. Tedy otázka je, zda takové veto může obstát v mezinárodní aréně nebo ne. Podle mého názoru to by byl jediný efektivní nástroj, který by nám pomohl vyhnout se podobným problémům, kterým nyní čelíme v infrastruktuře struktuře. Ehm, děkuji za všechny odpovědi a připomínky, pane řediteli. Máme ještě čas? Mám tady ještě nějaké další otázky. Pan Langen. Já jsem bohužel přišel pozdě, protože jsem tady měl, že do 16 hodin eh, bude do komisařka a teprve potom tato diskuse, tak se omlouvám, pokud položím otázku, kterou už jste dávno zodpověděl. Takže eh, článku 194 říkáte, že je tam posudek, jak můžeme eh, dosáhnout toho, aby rada rozhodla účinným způsobem. Druhá otázka, jak by to vypadalo, Eh, možná to už jste říkal. Další otázka. Pokud jsem správně rozuměl, tak ta právní situace o uh, Nord Stream 2 byla jasná, že to byla žádoucí infrastruktura, eh, členské státy se účastnily ekologického řízení a pak jste řekl ano, mezi Německem a Norskem byla bilaterální dohoda. Uh, když Rusko s Německem se um, dělá bilaterální dohodu, kancelářka byla znovu zvolena, bude to dostatečné jako právní základ? A proč bylo Německo doposud zdrženlivé? Bylo to, no, bylo to normální tady eh, rozhodování jako eh, v Německu, když se rozhodne, až když ostatní už rozhodnou krátká, děkuji, krátká doplňující otázka. Já jsem vyslechl, co říkáte, je to zajímavé. Vy říkáte, že komise mohla zkusit veto, ale veto možná tedy e, neobstojí ve VTO. Ale jako evropský politic, jako obhájce evropské politiky se mi zdá, že to je binární volba. Můžete říct si, ano, dobře, není to jasné, takže radši nebudeme eh, plikovat veto, protože by možná neprošlo v tom případě eh, pak ale politické cíly budou porušeny. Další přístup by byl, zkusíme to vetovat a pak uvidíme ve VTO, to by možná bylo plodné, protože až se obrátíte na VTO, tak můžete šanci, mít šanci vyhrát. Když to nikdy neskusíte, víte, že už jste prohráli, takže proč ne veto? Změnit zákon, zkusit veto. Co ztratíme, pokud to neuděláte, tak už jste prohrál předem, podle toho, co říkáte. Eh, pane Burchard, ještě dvě otázky když ukrajinská delegace byla v Evropském parlamentu, tak nám sdělili, že tento plynovod je ve fantastickém stavu, že tam není žádný problém technicky. A druhá otázka, proč se komise nestará o spojení plynovody mezi severem a jihem. K tomu jsou rozhodnutí, to už by mělo být hotovo, doposud to není. A proč jste mm, ne, nezajistil poskytování zemního plynu do uh, Jižní Evropy jiným způsobem, například z Turky, Turkish Stream nebo Nabuko? Kde je Nabuko? A nebo společně s Rusy a Bulhary South Stream. A proč? Nejsou žádné otázky na, k Iránu. Irán má velké možnosti exportovat zemní plyn, to asi víte lépe než my. Děkuji. Děkuji, vážení kolegové. Nějaké další přihlášky do diskuse, protože další třetí kolo už nebude, omlouvám se. Takže žádné další žádosti o slovo. Eh, pane Lange, ano, já mohu potvrdit, že právní základ bude článek 194. Mm, to bude v tom návrhu v tomto návrhu. E, vaše otázka, proč Německo neuzavřelo bilaterálně nebo nejedná bilaterálně s, s Německem a Ruskem, já nevím. My jsme položili otázku na všech úrovních. Komisař, místo předseda na mé úrovni a jediná odpověď, kterou jsem dostal, bylo, že není, to není nutné. Takže oni se vlastně skovali za svým právním stanoviskem, že není aplikovatelné energetické právo a proto nemusí jednat o ničem. To je jediné vysvětlení, které jsem dostal. Musím říci, že toto je pozice, které Německo obhajuje v pracovní skupině rady, takže jsou důslední. Ano, mně se ta myšlenka líbí. Ano, máte pravdu. Pokud to neskusíte, nebudete vědět. Tečně e, vážně posoudit tuto možnost. Ale nemůžeme to udělat jako fast track. Pokud to navrhneme, musíme udělat hodnocení dopadů, což, jak víte, trvá. My teď děláme velice rychlý fast track, e, aby třetí energetický balíček byl aplikovatelný. To děláme. Pak se můžeme zeptat, zda je to dostatečné, zda potřebujeme udělat víc. Pane Kohlíček, co je pravda? Když se podíváte na e, plynovod bratrství, podle mých informací je tady potřeba investovat – když se podíváte na transitní plynovody, 2,3 miliardy dolarů. To je fakt. Takže to není tak, že by hnili, ale jde eh, v včasné TSO ne eh, reinvestoval tranziční poplatky do modernizace a údržby plynovodů. Je potřeba investovat, ale ne 12 miliard, které tvrdí Gazprom, že to stojí podle našich informací je to 2,3. Jižní koridor, nejižní koridor, byste mluvil také o Nabuko. Toto všechno přijde pod jinými názvy prostředky z Connecting Europe Facility jsou na plynovod Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Rakousko, Boha. A to do značné míry je identické jako Nabuko. Turkstream. To je zajímavá otázka. Turkstream 1 přijde rychle, což přinese plyn z Ruska do Turecka. Otázka je, že bude, zda bude Turk Stream 2, co se stane s tím plynem. A tady z ruské strany jsou velice diverzní eh, různé věci. Jednak prodali tento plyn eh, přes Řecko do Itálie, stejný plyn slíbili Bulharsku přes tranzit, že nikdo neví, co Gazprom vlastně chce. Jako obvykle všechno hází do vzduchu a snaží se rozdělit evropské členské státy, každému něco dát. A e, e, vlastně vykoupit z jednoty Evropské unie. Bulharsko South Stream. Když South Stream byl zrušen ze strany Ruska, ne námi, tak premiér Borisov si stěžoval a řekl, a co já teď? a já a my jsme vypracovali program s bulharskou vládou, což byl mm, Balkan Gas. Ve Varně eh, měla být obchodní platforma, která poskytovala eh, plyn, poskytovala plyn celému regionu, včetně západního Balkánu, nejenom plyn z plynovodu, ale také LNG z řeckých terminálů. Proto bojujeme interkonektory mezi Řeckem, Bulharskem, Bulharskem, Srbskem a již jsme zadali interkonektory Bulharsko-Rumunsko. Do budoucna bude plyn z Černého moře z Rumunska a Bulharska. Takže máme všechno, to chceme. Chceme ekonomickou hodnotu v jeho východním regionu. Nechceme, aby byli závislí na Mm, západním plynu, což by se stalo s Nord Stream 2. Takže tam chceme něco vyvíjet, chceme diverzifikovat, protože oni teď stoprocentně závisí na ruském plynu, což není udržitelné. A proto chceme mm, tvářet tu platformu. Takže, jak vidíte, jsme mnohem dál v našich akcích, než, věř, než si myslíte. Děkuji. Um, director, for your presence. Děkujeme, pane řediteli za vaši přítomnost, za zevrubné informace, za to, že jste také odpověděl jeden dotaz za druhým. Děkujeme za tuto diskusi a budeme očekávat v první polovině listopadu návrh komise. Pro nás to bude velice důležitá informace. Budeme o tom hovořit také i za chvíli na schůzi koordinátorů. Ještě jednou vám děkuji. Vážení přátelé, dámy a pánové, teď se dostáváme v zásadě k poslednímu bodu, je to poslední bod. Zápis z pracovní cesty výboru ITRE do Polska, čeká nás debriefing. Já bych chtěl říci, že to byl Michal Bony, Maria Spiraky, Kristina Libacka, Zdislav Krasnodebsky a tedy já bych vás chtěl informovat eh, stručně, že tato mise do Polska proběhla mezi 22. a 23. květnem. Jednalo se o zjišťující misi související s kompetencemi výboru ITRE, takže jak už jsem říkal, v delegaci byli všichni, které jsem již zmínil a cílem mise byly tři věci. Za prvé dozvědět se více podrobností o polském energetickém mixu a o inovacích v oblasti čistých energií, za druhé setkat se s některými zástupci eh, zakladatelů polských startupů a podnikatelů, abych abychom se dozvěděli eh, přímo mm, z jejich úst něco o jiných inovativních přístupech a výzvách, kterým čelí. A za třetí eh, získat lepší představu o tom, jaký zde mají dopad eh, evropské fondy a jak je možné čerpání zlepšit. Navštívili jsme Varšavu a Krakov, měli jsme velice nabitý program z různých schůzek a jednání s jednotlivými Eh, opravdu velice různorodými mm, zúčastněnými eh, stranami. První den jsme se setkali ve Varšavě se zástupci několika novátorských startupů, které se věnují eh, sektoru e-health a také jsme se setkali i se startupy v digitálním sektoru. Dále jsme navštívili kampus ve Varšavě, technologické centrum ICM a také Centrum kreativity Targova 56. Toto Centrum kreativity bylo nesmírně zajímavé, protože tam se jednalo vlastně o něco více než pouze o technologie. Tam se nás také ujal i zástupce primátora Varšavy, pan Michal Olševský. Druhý den navštívila delegace Zábřež, kde jsme navštívili Centrum Um, čisté uhelné energie. A pak následovala návštěva Krakova a podrobná návštěva technologického parku a Krakovského parku biologie. Získali jsme informace přímo od jednotlivých zúčastněných stran a příjemců eh, legislativy, za kterou odpovídá ITRE, což nám může na pomoci k lepší práci našeho výboru v budoucnu. To je taková stručná zpráva o této misi. Na druhé straně je rovněž i fotografie naší delegace. Chci se zeptat, zda by chtěl vystoupit někdo ze členů naší delegace a říct si k tomu něco podrobnějšího. My vidím, že se nikdo nehlásí. Pokud nejsou ani žádné další otázky nebo komentáře, tak vám chci poděkovat. Tím jsme ukončili dnešní jednání výboru ITRE. Nicméně v pět hodin začneme schůzi koordinátorů. Takže za 19 minut začne schůze koordinátorů. A jak to bude zítra? Zítra se sejdeme v 9 hodin ráno a čeká nás poměrně hodně bodů jednání bude do 12.30, pokud vím. Zítra skončíme ve 12.30 a zítra odpoledne už eh, program nebude, už jednání nebude. Děkuji a za 18 minut se setkáme s koordinátory.